to téma, kterým se musíme zabývat nejen z důvodu bezpečnosti, ale také proto, abychom chránili ty nejzranitelnější vězně po celé Evropě. E, proto jsem podal také několik pozměňovacích návrhů ohledně boje proti radikalizaci ve vězení. Uvedu několik příkladů, které považuji za dobré e, mechanismy e, a za nejlepší osvědčené postupy proti radikalizaci, proti extremismu ve vězeních. Komise eh, hodnotí zkušenosti členských států ohledně eh, praxe separace ve věznicích eh, za účelem zadržování radikalizace. Například ve Spojeném království jsme nedávno vyvinuli systém, podle kterého extremisté budou na zvláštních odděleních. Cílem je bránit dalšímu šíření extremistické propagandy mezi ty nejnáchylnější chovance v ostatních částí vězení. Jde také o odstraňování e, extremistické literatury, e, e, intervenční týmy v případě incidentů nebo podpora tréninku, eh, školení prevence mezi vězeňskými dozorci. Eh, úspěch těchto opatření a dalších opatření ve členských států eh, by měl být předmětem dalšího zájmu, měla by se, ho, měla by se jim komise zabývat a šířit osvědčené postupy tam, kde to bude shledáno vhodným. A ještě poslední věc k této zprávě. Myslím si, že je důležité, abychom nepoužívali zprávy z vlastní iniciativy k útokům na konkrétní členské státy. Problémy v evropských věznicích jsou ve všech členských členských státech velice podobné a nemyslím si, že něčemu prospěje, když jsou vypichovány jednotlivé členské státy. Všichni máme stejné eh, hrozby, čelíme stejným nebezpečím, čemuž příliš nepomůžeme, pokud budeme ukazovat prstem na konkrétní členské státy. Ale jinak jsem rád, že panuje široký konsenzus mezi stínovými zpravodaji a těším se na další práci se zpravodajkou, na další schůze. Už proběhlo několik velice konstruktivních schůzí a e, jsem poměrně přesvědčený, že jistě dospějeme ke konstruktivnímu kompromisu. Děkuji za Alde, pan Ježek. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl říci, že souhlasím s celkovým přístupem eh, této zprávy, ten je vyvážený. Naše frakce podala mm, několik pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména přeplnění věznic, školení eh, a podpory vězňům i zaměstnancům a boje proti radikalizaci ve věznicích. Velice důležité je zajistit bezpečné a vhodné podmínky ve věznicích, a to nejen pro dozorce, ale i pro podpůrný personál a pro zaměstnance. Jak říkáme v našich pozměňovacích návrhů, počet vězňů převyšuje počet dostupných míst, a to ve třetině evropských věznic. Přeplněnost věznic je naléhavý problém v celé Evropské unii a proto bychom se měli soustředit na řešení tohoto problému pomocí konstruktivních doporučení, která by se dala v členských státech reálně implementovat. Zejména eh, je přeplněnost věznic značnou hrozbou pro bezpečí ve věznicích. Kromě toho má záporný vliv na zdravotní péči a vzdělávání vězňů, což je potom překážka pro jejich reintegraci do společnosti. V tomto kontextu je třeba odstraňovat eh, bariéry a rozvíjet praktické zkušenosti, které budou klíčové pro opětovnou integraci vězně do společnosti, což bude zabraňovat recidivismu a dalšímu přeplňování. Radikalizace ve věznicích, eh, to už tu zmínila řada kolegů, je eh, zejména důvodem k obavám. Je to jev, kterému musíme za každou cenu obránit. Proto by mělo být prioritou školení zaměstnanců věznic. Evropská unie vyčlenila finance v rámci Evropské agendy bezpečnosti na podporu školení vězeňského personálu právě s cílem boje proti radikalizaci ve věznicích. Toto školení by se mělo eh, zabývat zlepšením detekčních schopností a také prevencí radikalizace prostřednictvím vzdělávání a mezináboženského dialogu. Kromě toho by členské státy měly plně využívat eh, centra eh, pro šíření informací o radikalizaci a také eh, pracovní skupinou eh, na toto téma. Chtěl bych zdůraznit, že vždy musí být chráněna práva vězňů a je nutné mít na paměti zejména eh, zájmy dětí, které by měly být drženy odděleně od dospělých za všech okolností, a to i během vězeňských převozů. Stále příliš mnoho vězňů spadá do definice Douglasa Herta, bývalého britského ministra vnitra, který řekl, že že vězení je drahý způsob, jak se špatných lidí dělat ještě horší. Takže prosím, pokusme se o nějakou změnu. Myslím si, že zpravodajka jistě přijme ještě před konečným hlasováním naše eh, pozměňovací návrhy a já děkuji kolegům stínovým zpravodajům za jejich práci. Děkuji pan Chrysogonos gue. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva se snaží vylepšit celkovou situaci ve věznicích po celé Evropě a proto naše frakce eh, GUE NGL se k ní staví pozitivně. Naše pozměňovací návrhy mají za cíl zdůraznit zejména lidskou důstojnost. Požadujeme například, aby eh, pro vězně bylo snazší eh, být umistován do věznic poblíž svého bydliště, což eh, pomáhá resocializaci a návštěvám příbuzných. Kromě toho požadujeme, Eh, slušné zacházení s vězeňským personálem a dobré pracovní podmínky, což je ku prospěchu i vězňům samotným. Obecně se tedy k této zprávě stavíme pozitivně. Děkuji vám. Děkuji a poslední ze stínových zpravodajů Eva Žolí, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce, paní Bergeron. Myslím si, že stojí za zmínku, že ke zprávě z vlastní iniciativy máme 248 pozměňovacích návrhů. E, nicméně až na několik extremistických skupinů, skupin panuje v Evropském parlamentu e, konsenzus. Vyslovujeme politování nad přeplněností věznic, eh, nad tím, že vězení nefungují jakožto prostředky reintegrace do společnosti, ale pouze jako prostředek trestu. Je třeba neponechávat vězně eh, nečinnosti eh, po celé dlouhé hodiny během dne. Je třeba zajišťovat zdravotní péči, chránit zranitelné eh, eh, skupiny vězňů, eh, zkoumat možnosti alternativních trestů, zabraňovat recidivismu, zlepšit pracovní podmínky personálu a nám zeleným jde zejména o to, že bychom se měli zabývat myšlenkou izolace a segregace e, extremistů. E, k tomuto e, přístupu sahá celá řada zemí a my bychom měli diskutovat o co nejlepším způsobu, jak to provádět. Kromě toho se domnívám, že musíme jednat v oblasti dekriminalizace konopí, aby se snížil počet vězňů a také bychom se měli zabývat eh, tím, co už uplatňují některé země, a sice, že za každého nového vězně by měl být jiný vězeň propuštěn. A že každý vězeň by měl mít svoji eh, celu sám pro sebe. Tato zpráva si myslím, že nám umožní poměrně snadno eh, dosáhnout kompromisu a těším se na další debatu. Děkuji. Pokud si zpravodajka nepřeje znovu hovořit, tak jí děkuji a děkuji stínovým zpravodajům za eh, zájem o tuto zprávu z vlastní iniciativy. Chcete ještě něco velice rychle říci? Já bych pouze chtěla tedy konstatovat, že spolu všichni souhlasíme a chtěla bych pouze dodat, že Momentálně nám dělá největší starosti radikalizace, ale ta radikalizace je také úzce svázána s přeplněností věznic. A s tím, že lidé ve věznicích nemají žádnou jinou naději než radikalizaci. Radikalizace jim otvírá nebezpečné dveře, nicméně přeplněnost věznic je také důležitým faktorem. Právě tak jako špatné životní podmínky, které jsou zdrojem zla, řekla bych, veškerého zla ve věznicích sou, ne, nesouhlasím tolik s paní Žoli, protože ra, eh, izolace radikálů by je mohla radikalizovat ještě více. Eh, myslím si, že jde spíše eh, o školení, vzdělávání a osvětu, než je izolovat jako nějaká divoká zvířata. Je potřeba školit vězeňský personál a dozorce. To jsou ti, kteří identifikují zranitelné osoby náchylné k tomu, aby podlehly radikalizaci. Takže vězeňský personál je velice důležitý, musíme na něj v této zprávě pamatovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vám a stínovým zpravodajům za jejich práci. Hlasovat se bude 21. června. Přesouváme se k bodu číslo 10 což je společný postup pro přiznávání mezinárodní ochrany v Unii. 13. července komise představila eh, druhý balíček zpráv ohledně evropského asilového systému, včetně návrhu nařízení o asilovém řízení. Tento návrh má eh, nahradit eh, minulou směrnici ohledně udílení a odebírání mezinárodní ochrany což je 26. června 2013. Jak víme, koordinátoři jmenovali Lauru Ferrara eh, zpravodajkou této zprávy. Ta provedla rozsáhlé konzultace s evropskými i eh, vnitrostátními eh, příslušnými místy a nyní nám představí svůj návrh zprávy. Takže Lauro, prosím, máš slovo, abys představila svou zprávu a následovat bude poté debata. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V prvé řadě mi dovolte poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům, s nimiž jsem za posledních několik měsíců spolupracovala na této velice technické, důležité a složité věci, jako je azylový systém v eh, Evropské unii. Děkuji všem za spolupráci a za poskytnutí informací ohledně přiznávání mezinárodní ochrany. Děkuji všem za to, že se tak maximálně snažili v rámci prvního i druhého balíčku dodat co nejvíce podkladů. Děkuji všem za otevřenost, za to, jak byly k dispozici. Děkuji i všem neziskovým organizacím, které se tomuto tématu věnují. Setkali jsme se celou řadou těchto organizací za posledních několik měsíců. Předložili nám řadu návrhů, námětů, nových nápadů. Vypravili jsme se do řady členských států, do Německa, do Švédska, do Francie. Samozřejmě, že jsme se sešli s řadou agentur organizací vládních i nevládních i v Belgii, i v dalších členských státech a chtěli jsme si udělat přehled o tom, jaký systém existuje, jaký systém se uplatňuje v jednotlivých členských státech, co se osvědčilo, co se neosvědčilo, čemu je potřeba se v rámci společného systému vyhnout. A pochopitelně ty návrhy, které nám byly předkládány, jsou pro nás velice důležité. Podnikli jsme tedy řadu důležitých setkání a uvědomili jsme si, jak je důležité, aby celý postup byl nastaven co možná maximálně spravedlivě, abychom se snažili o procesní správnost na jedné straně, na druhé straně o účinnost a efektivitu, ale i o dodržení lidských práv. Existuje zde řada sociálních tenzí právě proto, že ne všude existuje dostatek jistoty, ne všude existuje dostatek této vyváženosti a je to právě nejistota, která musí být vždy vyhodnocována v případě přiznání mezinárodního azylu. Žádosti o mezinárodní ochranu jsou často problematické i z finančního hlediska. V rámci systému často chybí několik měsíců prostředky na určitou žádost. Musíme tedy systém maximálně zprůchodnit, zefektivnit a optimalizovat. Měli bychom odstranit problémy, které v tuto chvíli existují. Samozřejmě je důležité, aby žádosti o přiznání mezinárodní ochrany byly řešeny v rozumné lhůtě. To znamená, že musí existovat eh, takový systém a takový postup a musí být nastavena taková realizace eh, těchto postupů, aby vše šlo co možná nejvíce hladce a rychle zrychlení celého postupu je v tuto chvíli klíčovou záležitostí azylového řízení. Stávající nařízení upravuje několik postupů, několik typů řízení a my jsme si udělali přehled o tom, jak ten postup existuje e, a funguje v tuto chvíli a jaké jsou v něm překážky ta takzvaná úzká místa. Takže jsme dospěli k tomu, že je třeba vždy provádět posouzení a vyhodnocení, nikoli paušální, ale vždy striktně individualizované, s dostatečným odborným zázemím, abychom mohli každou žádost posoudit i z hlediska její přípustnosti. Musíme být schopni nastavit takový filtr, abychom měli přehled o tom, které žádosti se eh, nejsou přípustné a z větší pravděpodobnosti nemohou projít. Tímto způsobem také ulevíme celému přetíženému systému, také musíme zvážit ekonomické hledisko, zátěž pro jednotlivé členské státy. Řízení o přípustnosti žádosti pochopitelně musí probíhat za striktního dodržení všech předpisů týkajících se uh, úcty k lidským uh, právům žadatele. Další téma jsou třetí státy a bezpečnost související s třetími státy. To je aspekt prevence v třetím balíčku, kdy se snažíme o vytipování bezpečných zemí. Tím se snažíme také vytipovat první zemi příjezdu, ať už je to země, která bude poskytovat azyl či nikoli, ať už v této zemi žadatel zůstává či nikoli. Pak je zde otázka návratu. To není vůbec jednoduché, třeba v souvislosti s Tureckem. Platí tedy, že musí existovat systém, který bude dostatečně praktický a dostatečně se bude opírat o skutečný stav věcí. Toto zrychlené řízení záleží vždy na celé řadě eh, faktorů. Záleží také na tom, jestli standardní systém je dostatečně rychlý a efektivní a jestli máme jasno v tom, eh, o které třetí země se jedná, také musíme identifikovat, zda eh, je zde funkční dublinský systém, která kritéria již byla zvážena, která naopak zvážena nebyla. A v takovém případě, kde toto všechno vyhodnotíme, můžeme případně schválit zrychlené řízení. Existuje řízení povinné a dobrovolné. S tím, že zrychlené řízení bude vždy záležet na zemi původu. A zde se dostáváme k otázce třetí států a k otázce zemí, které jsou eh, bezpečné z hlediska návratu. U dobrovolného řízení se jedná o osoby z třetích zemí typu bezpečné země. A v těchto případech eh, nabízím možnost eh, dobrovolného návratu. Pokud jde o řízení na hranicích, tak zde musíme striktně rozlišovat eh, nezletilé bez doprovodu a nezletilé obecně, včetně rodin. Zde si musíme uvědomit povinnosti zemí, které poskytují azyl, to znamená země přijetí. Tyto povinnosti musí být jasně vyspecifikovány, včetně souvislosti a okolností. Také musíme jasně stanovit jednotlivé kroky, které musí země přijetí podniknout. Také musíme lépe vyspecifikovat eh, mezinárodní systém udělování eh, mezinárodní ochrany a jednotlivé kroky v rámci tohoto systému. Pokud jde o odmítnutí žádosti, to často vede k odvolání, kdy daná osoba se obrátí s odvoláním na buď na soud nebo na azylový orgán. A zde si musíme jasně vysvětlit, který, které řízení bude v rámci druhostupňového řízení přípustná. Budeme tedy řešit otázku, který orgán je příslušný projednat odvolání a na základě kterých skutečností lze vůbec podat odvolání. Pokud nebude mm, mezi členskými státy existovat harmonizace, tak bude docházet k nedorozumění, k nesrovnalostem a možná i k případům zneužití celého systému. Existují zde dvě strany jedné mince. Máme zde práva fyzické osoby na azyl a pak máme zde povinnosti členského státu, který obdržel žádost. Na každé straně existují postupy a povinné kroky. Zároveň však mezi jednotlivými členskými státy existuje řada rozdílů. Dále musíme upravit systém podání opravného prostředku, který musí být nastaven spravedlivě a rovně. Tento postup, toto řízení musí vždy striktně dodržovat všechna pravidla týkající se lidských práv. Do této chvíle existoval systém pohovorů. My, my jsme se opřeli například o francouzský systém. A je důležité, abychom z pohovoru měli nejen písemný zápis, ale rovněž také obrazový materiál, to znamená nahrávku, audio nahrávku a pohovoru. To je velice důležité. To znamená, že budou další náklady, ale Zároveň to také ušetří určité prostředky, protože se vyhneme problému, k nímž dochází tam, kde máme pouze písemné zpracování a pohovoru nebo jiný výklad. To znamená, že úřad, který má dále pohovor vyhodnotit a má vyhodnotit daný spis, tak eh, má k dispozici jenom určité množství důkazů, pakliže není k dispozici nahrávka. My doufáme, že tato zpráva povede k příznivému výsledku. Já moc děkuji všem stínovým zpravodajům za spolupráci a za to, jak se společně zasadili o úspěch. Děkuji. Děkuji, Lorles. Eh, to je velice složité téma. A proběhla tedy první debata, ještě než budou předkládány pozměňovací návrhy a v tuto chvíli musíme tedy uh, Eh, všem stěnovým zpravodajům říci, aby si udělali první představu o tom v tuto chvíli, co navrhujete. Stěný zpravodaj za EPP zde není, takže za SAD Petr, Petr uh, Niedermayer, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní Ferraro za odvedenou práci, to je opravdu složité téma. Jak už zaznělo, my velice dobře spolupracujeme a musím říct, že my jsme připraveni podpořit eh, hlavní linie návrhu zprávy. Pro nás je velice důležité, co už paní Ferraro říkala, ohledně vyváženosti, vyváženosti řízení. Jde nám o to, aby celý proces, celá řízení bylo zrychleno, Skutečně není přijatelné, že v případě řady uprchlíků musí člověk čekat na první pohovor 6, 8, často 9 měsíců. To myslím, že není přijatelné. Z našeho hlediska je důležité něco, co už také zaznělo, a totiž, že každou žádost je třeba věcně posoudit. To je z hlediska dalšího návazného řízení rovněž velice důležitá. Proto potřebujeme více pracovníků, kteří budou provádět toto vyhodnocování, výklad a poskytování informací. Tam, kde nejsou peníze, tak těžko budeme personálně posilovat eh, tato zařízení. My už jsme řešili v různých kruzích, eh, jak je důležité vytvořit evropský seznam bezpečných třetích zemí. To je něco, s čím se do veliké míry stotožňujeme a z mého hlediska je také důležité říci, že nechceme, aby eh, toto řízení mělo jak, do jakékoliv míry sankční charakter. To není eh, okamžik, kdy máme žadatele či uprchlíka za cokoliv trestat, naopak mu máme poskytnout podporu. Pak je zde jedna připomínka, která je možná trošku kontroverzní. Já osobně Nejsem velkým fanouškem rozhodnutí členských států. Členské státy totiž z mé zkušenosti se snaží si co nejvíce zjednodušit život a odstrčit prchlíka zpátky do své země. Takže si myslím, že bychom měli více hovořit o tom, jak toto uchopit. Musíme si uvědomit, jak zvláštní situace má Itálie a Řecko. Měli bychom tedy v rámci návazné debaty dostatečně dobře posoudit, jak rozlišovat mezi jednotlivými členskými státy. Jak už jsem vám říkal, říkal. Obecně řečeno, my tento návrh podporujeme, jeho hlavní linie a hlavní návrhy podporujeme a děkuji moc paní Ferraro za zpracování. Ano, eh, myslím, že i minulý týden jsme zaznamenali eh, čekací dobu 6 až 9 měsíců v případě žádosti. Za EKR, pan Halahala, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Ferraro za odvedenou práci. Není potřeba říkat, že v řadě případů se s jejím hlediskem nesotožujeme. EKR je pro harmonizaci azylové legislativy, ale hlavně proto, podle našeho názoru, abychom uh, odradili nezákonné migranty od Evropské unie. To, to za prvé a za druhé, abychom eh, tento problém vyřešili mezi členskými státy. Sdílené postupy by měly být spíše striktního charakteru, než eh, aby byly příliš eh, štědré. Pokud budou příliš štědré, příliš vstřícné, tak budou naopak podporovat nezákonné migranty. A celá řada lidí využívat využívá azylové kanály kolem středozemí, aniž by tam ta skutečná potřeba existovala. Řada členských států nemůže e, tyto problémy řešit e, samostatně. To samé se týká všech dalších uh, materiálu, které se jakkoliv dotýkají otázky o azylu. My předložíme pozněcí návrhy a nemusím asi podrobněji rozebírat, eh, jak se naše stanovisko liší. Děkuji. Děkuji. A Cecilia Wikström za ALDE, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já také poděkuji Lauře a jejímu týmu za velmi obtížnou práci. Je to jedno jedno z nejobtížnějších a nejtechničtějších témat, které řešíme. Myslím si, že je velice dobré, abychom zpracovali nařízení, které bude upravovat azylové řízení v Evropě a doufejme, že se podaří více sladit azylová řízení. To se domnívám, že je zcela zásadní pro to, abychom vytvořili opravdu společný systém azylového řízení. Zároveň anemenizovaný systém bude vyžadovat, abychom se více věnovali tomu, co předkládáme, tak, abychom dosáhli něčeho, co je dostatečně vyvážené. Podle mého názoru musí být azylové řízení rychle, ale zároveň musíme pamatovat na požadavek právní jistoty. Musíme vždy uh, usilovat o nastolení právní jistoty. Musíme pamatovat na to, že funkční rychlý systém nebude závislý jenom na zkrácení lhůt. Nejde jenom o zkrácení lhůtu, ale také o právní jistotu žadatelé mají právo na kvalitní informace, na právní pomoc, která by měla být poskytnuta hned z počátku řízení. Měli bychom snížit počet případů, které jsou finančně náročné časově náročné a nakonec vedou třeba i k časově a finančně náročným postupům na odvolacím stupni. Uh, Budu hovořit stručně, protože si musím ještě celý eh, tento návrh eh, projít a projít jej eh, se spravodajkou i se svými kolegy. Dovolte mi pár úvodních poznámek. Souhlasím s tím, že členské státy by mohly dobrovolně řešit otázku přípustnosti. Nevidím důvod, proč bychom měli nutit členské státy, aby se pouštěly do tohoto složitého řízení, pakliže členské státy sami o sobě vyhodnotí, že by takový postup vedl k zbytečným průtahům. Za druhé chci říci, a zde se k tomu stavím velice skepticky, pokud jde o návrh komise, tak eh, zde bych se chtěla vyjádřit k tématu těch takzvaných implicitních eh, stažení. To podle článku 39 pokrývá celou řadu různých situací, kdy se žadatel považuje za někoho, u koho eh, byla žádost implicitně stažena, třeba se někdo jenom přestěhoval nebo jenom nedorazil na, jedno, na jeden pohovor. To je pochybení, ke kterému může každodenně dojít. To může udělat každý. Jsme lidé. Samozřejmě jsme lidé stejně jako žadatelé o azyl. To znamená, že pokud je žádost stažena nebo je považována za implicitně staženou z hlediska úřadu, tak žadatel už nemůže potom předkládat žádost další. Jakákoliv další žádost už by byla žádosti takzvaně další a návaznou, kdy už by bylo možné takovou žádost podat pouze v případě nových skutečností, které nebyly známy v době první žádosti. Existují i určité pojistky, které se zde objevují v návrhu komise, to jsou výjimky, ale ty bychom zřejmě museli řešit vždycky u soudu v rámci náročného odvolacího řízení. V článku 43 se ale uvádí, že úřady mají dokonce právo někoho vyhostit, pakliže je návazná žádost nebo další návaznost vyhodnocena jako žádost nepřípustná. V takovém případě mohou úřady vyhodnotit, že zde neexistují nové skutečnosti. To znamená, že někdo, kdo jenom nedorazil na pohovor, se považuje za člověka, který implicitně svoji žádost stáhl. Pak se může případně odvolat proti rozhodnutí úřadu u soudu, ale Dostává se do kavkovské situace, kdy se snaží bránit u soudu, kdy vlastně ani nemá možnost u soudu sám vystupovat, jelikož má být vyhuštěn na druhý konec planety. To je naprosto bizarní situace a uh, zde bych opravdu poukazovala na to, že zde se musíme zasadit o to, aby to bylo nastaveno dobře. V některých případech je možné, že by se žádost měla vyhodnotit jako implicitně stažená, ale měli bychom opravdu trvat na tom, aby to komise uchopila jinak. Jinak by to totiž vedlo k tomu, že by potenciálně jednoduché případy musely být řešeny složitě, náročně u soudu, neměli bychom přetěžovat naše soudy se záležitostmi tohoto typu. Proto se domnívám, že v tuto chvíli vytváříme pragmatický azylový systém azylového řízení v Evropě. Komise ale navrhuje něco, co ještě opravdu ponechává celou řadu možností zkvalitnit celý systém a je na nás, abychom se o to zasadili. A já bych se ráda obrátila na Lauru, chtěla bych jí poděkovat, jí i jejímu týmu za velice dobře odvedenou práci. Děkuji. Děkuji, Cecílie. Spravodajka se k těm implicitním stažením žádostí jistě vrátí. A k tomu ostatnímu. Teď eh, stínový zpravodaj za GUE je paní Marina Albiol. Máte slovo. Děkuji. V první řadě chci poděkovat za odvedenou práci paní Feraře. Proběhla celá řada schůzek, měli jsme možnost vyměňovat si názory, nápady s různými organizacemi, nevládními, ale i vládními. Bylo to velice cené a máme celou řadu organizací, které jsou proti návrhu komise, protože e, to porušuje ženevskou umluvu podle jejich názoru. Takže je zde celá řada různých námitek a bylo to e, vyjádřeno u různých bodů návrhu komise a samozřejmě se to objevuje v celé řadě pozměňovacích návrhů. Objevují se zde také různá zlepšení a odstranění těch aspektů, které by představovaly v zásadě porušení ženevské umluvy. Takže tolik k, k několika málo pozměňovacím návrhům. Teď. Máme několik otázek, zejména co se týká té nepřípustnosti, té inadmissibility, Eh, navržených žádostí. Tedy, že některé ty žádosti o azyl jsou hodnoceny jako nepřípustné. Zejména z toho důvodu, že jednotlivci údajně přicházejí z bezpečné třetí země, což je hodně dubiózní, protože vlastně není jasné, co to jsou bezpečné země. A prosté zamítnutí lidí, kteří přicházejí ze zemí, eh, kde je válka nebo extrémní chudoba, ale zamítnutí, protože přicházejí do Evropy z nějaké země, která se považuje za bezpečnou zemi. To je nepřijatelné a představuje to pro nás velký problém. Jinými slovy, že máme jakýsi evropský seznam, bezpečných zemí, aniž by byly jasné parametry, aniž by bylo jasné, kdo rozhoduje o tom, zda ty země jsou nebo nejsou bezpečné a tak dále. Takže opět je to hodně velice vágní a podle nás to je proti jakýmkoliv principům demokracie a proti úmluvám, které se zabývají udělováním azylu a mezinárodní ochrany. Takže je potřeba se zaměřit na reálnou situaci, která existuje v těch zemích. Je potřeba mít jasné parametry a kritéria, aby bylo možné určit, co to je bezpečná nebo nikoli bezpečná země. Sdílíme e, různé názory, které tady zazněly, co se týká právní pomoci, časového harmonogramu, role nevládních organizací a doufáme, že budeme mít podporu zbytku výboru. Co se týká těch implicitních stažení žádostí, máme pocit, že tento konkrétní koncept nemá vůbec žádný právní základ. Je to snaha kriminalizovat jednotlivce, kteří žádají o azyl. A to je nepřijatelné. Doufáme, že s námi bude frakce souhlasit. Rovněž eh, možnost deportací eh, v průběhu procesu dovolání, to je opět eh, myšlenka, která je naprosto nekompatibilní s jakýmkoliv respektem pro lidská práva nebo cokoliv takového. A doufáme, že budeme moci nadále účinně pracovat s občanskou společností a nevládními organizacemi. Nevládní organizace velice dobře indikují, kde jsou slabiny v tom aktuálním systému. A rovněž se těšíme na celou řadu alternativ, abychom vytvořili asilový systém a systém mezinárodní ochrany v EU, který bude skutečně funkční. Děkuji. Děkuji. Teď dostane slovo za EPP pan Lenárc. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za pozdní příchod. Měli jsme hlasování v jiném výboru což je další procedura, kterou by bylo potřeba trošku usnadnit zde v parlamentu. Děkuji paní zpravodajce za práci, nejen při sepisování zprávy, ale díky za všechny ty schůzky, kde jsme velice detailně probírali veškeré ty články a děkuji také komisi za to, že to celé umožnila. Bylo to, myslím, užitečné pro všechny kolegy a ukázalo to, alespoň podle mého názoru, jak složitá tato legislativa je a že je potřeba abychom zajistili, že ať už tady budeme dělat cokoliv, že to bude konzistentní s ostatními zprávami a další legislativou, kterou máme aktuálně na stole. Parlament zde má obrovskou odpovědnost v tomto ohledu a je potřeba eh, to brát velice vážně. Já se těším na další konstruktivní spolupráci. Budu poměrně stručný. Cílem tohoto nařízení je něco, na čem se asi všichni shodneme, to znamená mít stručné, rychlé a jednoduché procedury, které budou mít stejný výsledek, bez ohledu na to, kde je ta žádost o azyl v Evropské unii podána. A proto vítám návrh na zkrácení termínů pro ty jednotlivé kroky v těch procedurách, ale myslím si, že se musíme zaměřit na proveditelnost určitých těchto termínů v praxi, protože eh, ve většině členských států dochází k velké fluktuaci počtu žadatelů o azyl, kteří přicházejí za dané období a je potřeba zajistit, abychom vytvořili systém, který bude fungovat pro všechny členské státy, jak v dobách nízkého přílivu, tak v dobách vysokého přílivu prchlíků. A ty, horm, eh, ty termíny by to měly reflektovat. A prioritou by mělo být pečovat o ty uprchlíky, kteří utíkají před válkou a persekucí. Podle mého názoru to rovněž znamená mít účinnou a rychlou politiku návratu pro ty, kteří nemají nárok na mezinárodní ochranu. A rovněž to znamená, že musíme zajistit, že toto nařízení nedá více nástrojů do rukou těm, kteří podávají naprosto nepodložené žádosti, jenom aby prodlužovali svůj pobyt zde v EU eh, v podstatě nekonečně. Eh, dělám si velké obavy, že pokud s tím něco neuděláme, ve finále přijdeme o možnosti a o veřejnou podporu, abychom eh, skutečně pomohli lidem, kteří pomoc potřebují, potřebují naši ochranu. Myslím si, že ty kontroly admissibility, bezpečné třetí státy a ty přeskumné procedury by mohly být i velice užitečné v tomto ohledu. Nakonec, abych to uzavřel, v otázce procedurálních pojistek a pojistek pro, a procedur pro nedoprovázené eh, mladistvé. My jsme měli minulý týden misi do Řecka minulý týden z výboru Libe. Setkali jsme se s celou řadou nezletilých bez doprovodu, kteří jsou zaseknutí někde mezi těmi procedurami na řeckých ostrovech. Pamatuji si zejména na jednu 15-letou dívku, která z Afriky přišla do Turecka a pak eh, utekla těm pašerákům, protože jí měli donutit, eh, chtěli donutit dělat věci, které dělat nechtěla. A teď je zaseklá na Lesbosu my se na celé řadě věcí tady neschodneme, ale prosím, pojďme se pokusit eh, zavést ty pojistky a pomoct těm lidem, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Děkuji. Děkuji. A teď bude eh, mít prostor Laura pro závěrečné vystoupení. A, pardon, nejprve komise. Já nevím, chcete někdo vystoupit? Ano, děkuji. Já jsem, mé jméno je Azema, já jsem z asilového odboru DGHO. Komise bych chtěla poděkovat zpravodajce za velice důležitou práci odvedenou na tomto návrhu eh, a děkujeme eh, také a těšíme se na závěrečný návrh zprávy. Doufáme, že to bude užitečný eh, základ další práce v legislativním procesu. Chtěla bych poznamenat, že souhlasíme s tím, co říkala zpravodajka o té rovnováze mezi účinností procedur, což by bylo ku prospěchu eh, členských států i osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a procedurálních práv žadatelů. V tomto ohledu je zde celá řada důležitých aspektů zprávy a ty vítáme například eh, ty otázky k přístupu, eh, k procedurám, to, že tady máme v určitých případech povinné urychlení těch procesů, že to se zachovává, nebo to, že zpravodajka se zdá souhlasí s tím, že je potřeba mít i krátké, ale rozumné limity pro uzavření toho přeskumu, jak na té administrativní, tak na té dovolací úrovni. Rovněž bereme na vědomí, že v té zprávě se hodně mluví o zlepšení těch procesních práv eh, žadatelů, včetně mladistvých bez doprovodu. Myslíme si, že to je velice důležitá věc, eh, zejména s přihlednutím k tomu, že ty časové limity jsou velice krátké. Je důležité, aby ta procedurální práva byla co nejsilnější, aby se zlepšila kvalita toho asilového procesu, je potřeba zajistit, že všichni žadatelé budou mít prospěch z, těch, z toho individuálního přeskoumání jejich případů. U některých aspektů té zprávy máme však určité otazníky nebo určité problémy. Například možnost aplikovat toto nařízení na konzulátech členských států, což se v té zprávě zmiňuje. Myslíme si, že musíme být poměrně opatrní eh, s možným prodlužováním eh, aplikace eh, toho, a rozšiřování aplikace této, tohoto nařízení mimo území členských států. Rovněž eh, je, jsou zde určité aspekty, které byly zmíněny zpravodajkou, jako třeba možnost eh, určité doložky o samostatném rozhodování u určitých aspektů toho nařízení komise bych chtěla připomenout, a to je, myslím, názor, který sdílí několik stínových zpravodajů, že harmonizace je důležitý aspekt tohoto návrhu. Je to jeden z důležitých cílů komise. Ukončit ty disparitní procesy v členských státech. Je potřeba stanovit, že účelem toho nařízení je skutečně jednotný postup v EU. A jakékoliv doložky o samostatném rozhodování by tento cíl mohly podkopávat. Specificky, co se týká eh, konceptu bezpečných třetích států, což je pro komisi velice důležité, bereme na vědomí, že zpravodajka navrhuje eh, učinit eh, z tohoto volitelný důvod pro urychlení procedury na místo povinného důvodu pro ukončení procedury pro nepřípustnost. S tímto máme určitý problém, protože to rácio, které je podkladné pro koncept bezpečných třetích států, je zvážit, zda jsou splněny určité podmínky, zda nějaká osoba, která žádá mezinárodní ochranu v EU, bude eh, vzata zpět do třetího státu, kde pak může požádat o azyl tam. Takže v tom smyslu je poměrně nejasné, jak by ten urychlený proces, což je přeskoumání jaksi výhod, eh, mohl být eh, aplikovatelný. Protože pokud je někdo přeskoumáván v EU z hlediska žádosti o azyl, pak eh, ten koncept první země žádosti o azyl nebo bezpečné třetí země je nerelevantní, protože ta osoba pak nebude odeslána do té třetí země během přeskumu. Takže možná bychom toto měli ještě probrat. Rovněž chceme poznamenat, že zpravodajka navrhuje separaci určitých důvodů pro urychlení procedur, například v případě žádostí, které se dělají pouze proto, aby se prodloužilo nebo zmařilo eh, navrácení. Takže tady plně souhlasíme s tím, že žadatelé by eh, měli mít nárok na eh, řádné přeskoumání jejich případů, jak na úrovni administrativní, tak na úrovni dovolací, ale jakmile eh, se obě tyto žádosti prokáží jako eh, jaksi nená, nenárokovatelné z hlediska mezinárodní ochrany, je důležité, aby bylo možné implementovat, provést návrat té osoby. A z toho důvodu si komise myslí, že urychlení v tomto případě je důležitý nástroj, protože jinak by ten proces návratu mohl být donekonečna odkládán tím, že se bude podávat nová a nová neopodstatněná žádost osob, ze strany osob, které nemají nárok na ochranu. Nakonec bych chtěla zmínit eh, otázku jaksi pozastavovacího účinku odvolání. Eh, odkladného účinku. Ehm, eh, komise navrhuje, aby tento odkladný účinek byl potlačen. Komise chce zdůraznit, že neautomatický odkladný účinek neznamená, že to odvolání nebude mít eh, odkladný účinek eh, rozhodnutí o eh, návratu. Znamená to, že nějaký žadatel, jeho žádost je zamítnutá na, v, v té administrativní fázi, bude muset požádat, aby soud nebo nějaký tribunál rozhodl o jeho právu setrvat, nebo aby nějaký soud ex officio rozhodl o této otázce. Ale pokud ten soud nebo tribunál shledá, že zde jsou určitá rizika. principu reformu, eh, že by tedy ta osoba se trvat mohla. A poté ještě několik slov k následným žádostem. Podle názoru komise ten režim, který se navrhuje v návrhu komise a koresponduje aktuálnímu AKI, je do značné míry podkopán. Potlačením urychlení postupů a potlačením neautomatického odkladného efektu odvolání. Opět je velice důležité, aby e, žadatelé mm, měli právo na plné přeskoumání jejich žádosti na administrativní i posléze odvolací úrovni. Ale jakmile to bude provedeno. Pokud bude podáno několik žádostí, jenom aby se pozdrželo to navrácení, členské státy by měly mít možnost nějak vyřešit tu žádost, aby se mohly soustředit na jiné žadatele, kteří mají e, skutečně nárok na ochranu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. E, chce se vyjádřit předsednictví? Malské předsednictví? Prosím. Dobrý den. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce, paní Ferrara a stínovým zpravodajům za odvedenou práci a děkuji obecně výboru LIBE. Jak už všichni zmínili, toto téma si žádá i hodně diskusí mezi členskými státy v Radě. Přeskoumání návrhu tohoto nařízení bylo hodně náročné, protože ten návrh je hodně komplexní. A během maltského předsednictví byly diskutovány návrhy e, těch článků, které se týkají jaksi toho tematického přístupu. Zejména jsme hovořili o, o omezení zneužívání systému a sekundárního pohybu, záruky pro ty, kteří mají zvláštní potřeby, doložky týkající se žadatelů se zvláštními potřebami, nedoprovázení mladiství, nebo ti, kteří potřebují poručnictví, e, lékařské prohlídky nebo žádosti podané přímo nedoprovázenými nezletilými osobami. To je hodně velká výzva vzhledem k obsahu, koordinaci, koherentnosti s podobnými doložkami v jiných návrzích eh, balíčku CAS. Ehm, technické diskuze o článcích aktuálně probíhají eh, na technické skupině pro azyl. Samozřejmě blíží se konec našeho předsednictví koncem června a e, pokračovat v práci bude pak estonské předsednictví. Děkuji. Děkuji vám. A teď tady dostane slovo Laura pro závěr. Grazie presidente, grazie innanzitutto. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo v této debatě. ať už dnes nebo během našich předchozích eh, schůzí v uplynulých měsících. Hlavním eh, cílem je samozřejmě eh, vytvořit rovnováhu mezi dodržováním lidských práv a efektivitou řízení. To není jednoduchý úkol. není jednoduchý, protože zejména když na jednu stranu rovnice dáte urychlení procesu a na druhou dodržování pravidel a respektování lidských práv, tak eh, se situace jeví jako velice složitá. A zabezpečit tuto rovnováhu je cílem, který sledujeme a eh, pozměňovací návrhy se snaží o to, aby ta rovnováha byla co nejsilnější a chcete-li nejefektivnější. Třetí země a e, první e, bezpečná asilová země. To e, jsou pojmy, kterými se musíme podrobně zabývat, a to zejména v procesu přístupnosti, přípustnosti, protože je velice těžké posuzovat případ od případu. Pokud určitá třetí země nebo pokud určitá transitní země není schopná zaručit dodržování lidských práv. Proto si myslím, že je nesmírně eh, důležité posuzovat jakoukoliv eh, žádost ze všech těchto hledisek. To je nesmírně složité a je potřeba to provádět velice opatrně. Abychom vytvořili eh, jednodušší, hladší systém, pomocí systému bezpečných, pomocí seznamu bezpečných zemí, tak eh, já se obávám, že eh, vytvoření takovéhoto seznamu by eh, zcela podkopávalo to, o co se snažíme, tedy tu rovnováhu. pokud jde o předložení žádosti a e, o celý časový harmonogram e, a jeho různé fáze, tak e, tady je to celé poněkud vágní, co komise navrhuje. A myslím si, že je tady potřeba Eh, různých výkladů. Musíme si dávat pozor na to, které případy by spadaly pod proceduru X a které by spadaly pod proceduru Y. Eh, takhle je to trošku moc mlhavé a my chápeme, proč to tak komise udělala a obětovala jasnost v zájmu urychlení postupu, ale já si myslím, že je potřeba, aby procesy byly definované naprosto jasně a je třeba zdůraznit, že je potřeba každou žádost posuzovat velice pozorně a individuálně. Celá eh, problematika navracení a finančních nákladů souvisejících eh, s tím, kdy členské státy musí navracet žadatele, se pojí s tím, že se může potom jednotlivec zase objevit znovu v jiné zemi, než té, odkud byl vrácen. Z toho všeho plynou značné finanční náklady. Tady je potřeba mít jasný eh, systém procedur a je potřeba systém, který by předvídal finanční zátěž, kterou bude muset nést který členský stát během celého procesu navracení. Je to důležité z logického hlediska, z finančního hlediska, z hlediska lidských práv. A proto podáváme celou řadu pozměňovacích návrhů k těmto otázkám. a také pokud jde o spolupráci eh, s příslušnými orgány, tak musíme eh, nejprve stanovit, že celní úřady představují území eh, místa, území země, kterou zastupují. To musí být zcela jasné, že půda zastupitelských úřadů určité země je půdou územím Evropské unie, což platí v celé řadě otázek, o kterých už to byla řeč. Děkuji, Lauro, tohle je nesmírně složité téma a já jsem rád, že stínoví zpravodajové a další zkušení kolegové odvedli mnoho práce ve spolupráci s komisí na tomto velice obtížném úkolu Děkuji za tuto první diskuzi. K časovému harmonogramu lhuta pro pozměňovací návrhy je 13. června. Je to prioritní záležitost. Patrně jeden z našich nejdůležitějších výstupů. Děkuji tedy vám i eh, stínovým zpravodajům, těším se na pozměňovací návrhy. A přesuňme se nyní k bodu 11, eh, unijní rámec pro znovu usidlování. Je to výměna názorů eh, o zprávě. Zpravodajkou je eh, Malin Birk. Abych vás uvedl do problematiky, tak tento návrh eh, se zabývá potřebou bezpečných legálních cest do Evropské unie. Na základě stávajících iniciativ ohledně znovu usidlování a humanitárního přijímání a také na základě zkušeností z národních programů znovu usidlování. Doufáme v legislativní návrh, který by zřídil unijní rámec znovu usidlování s cílem cílem uh, usnadnit uh, provádění unijní politiky. Pozměňovacích návrhů je 431 k tomuto návrhu zprávy. A já s radostí předám slovo uh, paní Birk, aby nám představila svou zprávu. Malin, prosím, máš slovo. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych chtěla na úvod poděkovat stínovým zpravodajům panu Dias de Merovi, paní Sargentini a panu Koráovi i dalším, kteří tu nejsou, jako například Katy Piri z SD, Louis Michel z ALDE a Helga Stevens z ECR. Pozměňovací návrhy pochází především od těchto kolegů, ale přispěli i další. Děkuji všem před měsícem a půl, když jsem eh, představila tomuto výboru svůj návrh zprávy, zdůrazňovala jsem především to, že znovu usidlování je z definice nástroj eh, na ochranu, eh, který skýtá legální bezpečnou cestu uprchlíkům a udržitelné řešení. Cíl této zprávy byl dvojí. Zachovat humanitární povahu znovu usidlování za prvé a za druhé navýšit úsilí o znovu usidlování v Evropské unii. A já jsem ráda, že pozměňovací návrhy, které jsem ke zprávě obdržela, jdou tímto směrem a chtějí vytvořit ambiciozní eh, unijní rámec pro znovu usídlování založený na humanitárních potřebách, který by zvýšil eh, počty znovu usídlených a který by byl doplňkem mezinárodního systému znovu usídlování. Evropská unie by měla ve znovu usídlování hrát větší roli, právě tak v poskytování bezpečných a legálních eh, cest. Domnívám se, že můžeme vyslat jasný signál ohledně toho, jaký obsah si představujeme. Pokud je o pozměn pozměňovací návrhy. Eh, mnozí zdůrazňují klíčovou roli eh, UNHCR, eh, humanitární povaha, znovu sídlování je posilována pozměňovacími návrhy a děkuji kolegům, kteří je podali. Pak jsou tu ambiciozní pozměňovací návrhy o zvyšování počtu znovu usídlených, za ty jsem také vděčná. A chceme, aby Evropská unie přijala svůj spravedlivý díl globální odpovědnosti. Na eh, úrovni procedur je jasné, že stínoví zpravodajové chtějí silný unijní rámec, který by fungoval v terénu a který by jasně definoval různá stádia a různé role jednotlivých institucí a organizací, které prakticky se budou znovu usidlováním zabývat. Panují rozdílné názory ohledně prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, to bude potřeba během diskuzi vyřešit, ale vzhledem k tomu, že se shodujeme na obecné podobě programu znovu usídlování, jsem si jistá, že i tady nalezneme řešení. Zahrnutá je také podpora pro národní programy v pozměňovacích návrzích a důkladněji se budeme muset pobavit ohledně vnitřně vysídlených osob, a o tom, zda bychom je měli zahrnout. Na to se názory stínových zpravodajů různí. To je pouze několik příkladů pozměňovacích návrhů od kolegů a celkově mám dojem, že jakožto zpravodajka společně s kolegy mám velice silný základ, na kterém můžeme dále stavět. Mnoho pozměňovacích návrhů zlepšuje a posiluje pozici nás, jakožto parlamentu, k tomu, abychom e, představili e, zprávu orientovanou do budoucna, která pozitivně pohlíží na uprchlíky a která si myslím skýtá pozitivní pohled na Evropskou unii. Představuje Evropskou unii eh, jako schopnou fungovat lépe a fungovat společně. Děkuji tedy kolegům eh, z tohoto výboru i stínovým zpravodajům a těším se na dopilovávání jednotlivých článků a konečné podoby textu. Děkuji, eh, Malin. Bylo by skvělé, kdybychom se tímto dopracovali k důvěryhodné politice znovu usídlování. Teď dám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve pan Diaz Demera za EPP, prosím. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Malin za její práci a za úžasnou schopnost debatovat a konstruktivně spolupracovat. Myslím si, že pozměňovací návrhy jdou pozitivním směrem. Eh, dali by se rozdělit do pěti tematických kategorií. Já bych chtěl zdůraznit eh, to, jakou roli musí hrát jednotlivé agentury v procesu znovu usidlování. Tady eh, je tato role nesmírně důležitá vzhledem k legislativnímu eh, aktu, který je v platnosti nyní. Druhá otázka je kondicionalita. Pokud jde o tuto otázku, tak já stojím poměrně pevně za svým. Článek 4 zmiňuje různé parametry a kritéria ohledně toho, které země, které regiony a které třetí státy musí být zohledněny A tady Odmítám to, že jsou konkrétně zmíněny třetí země, zejména pokud jde o e, odmítání. Tady si myslím, že musíme zcela jasně vzít v potaz humanitární aspekt a ty zdlouhavé, e, příliš dlouhé pobyty e, uprchlíků v extrémních podmínkách. Toto omezení má závažné důsledky pro poskytování mezinárodní ochrany jednotlivcům a celkově poskytování ochrany jednotlivcům v době humanitární tísně, v době humanitárních katastrof nebo eh, nouzových stavů. Potom za třetí To je otázka eh, jednotlivců osob, kteří jsou věznění a nebo vysídlování. Myslím si, že i ty je potřeba zahrnout. A hovořím tady o vnitřně vysídlených e, osobách. To jsou lidé, kteří si myslím, že by neměli být vyčleněni z tohoto textu. Ti se vyskytují v Iráku, Sýrii, Mali, Nigérii, ale třeba i v Kolumbii. Tam existují velké skupiny vnitřně vysídlených lidí. Z důvodu gerilových válek v Kolumbii je jich tam až 5 milionů. A i tito jsou neméně zranitelní a nacházejí se eh, v velice prekérních situacích, takže i ty je potřeba zahrnout do tohoto textu. A konečně komise nabízí 10 10 tisíc euro, respektive 6 tisíc euro e, za e, každého znovu usídleného člověka. Děkuji vám moc krát. Děkuji. Další stínoví zpravodajové tu nejsou, takže někdo z dalších kolegů se hlásí o slovo. Další je Cecilia Wikström, prosím. Tak já si dnes opakuji to, co jsem říkala už před několika týdny k téže zprávě. Pokusím se eh, teď eh, hovořit za pana Luise Michela z Aldestí, nového zpravodaje, který mi napsal papír a já vám ho teď přečtu. Nejprve bych chtěl znovu zdůraznit důležitost této zprávy. Děkuji komisi za zprávu a za to, že Evropský parlament má příležitost spolupracovat na vytváření legálních tras pro ty, kteří usilují o mezinárodní ochranu, což je dlouhodobou prioritou Evropského parlamentu. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly za ALDE podány, pan Michel se soustředí pouze na tři body. Za prvé zahrnutí vnitřně vysídlených osob do rozsahu působnosti nařízení. Znovu usídlování je dobře definovaná procedura, která platí pro uprchlíky, které distribuuje UNHCR a proto Louis Michel prozatím navrhuje eh, vyjmout vnitřně vysídlené z, ob, ob, z rozsahu působnosti a povzbuzovat členské státy, aby je ochraňovala ehm, pomocí vnitrostátních schémat. Vzniklo by riziko kontraproduktivního zmatení. Krátkodobě by ale mělo být možné vytvořit eh, definované evropské procedury pro eh, vnitřně vysídlené osoby, které by byly jiné než tradiční znovu usídlování. Za druhé, pokud jde o Evropský eh, azylový úřad, eh, pan Michel zdůrazňuje, že je potřeba podpořit jeho expertízu v členských státech, zejména těch, které mají méně zkušeností s přesídlováním a znovu usídlováním. A pokud jde o výbor pro znovu usídlování na vysoké úrovni, který združuje Evropskou unii a další aktéry, pan Michel navrhuje, aby se jeho role neomezovala na roli poradní, ale aby měl tento výbor právo eh, dávat eh, politické impulzy eh, politikám znovu usidlování prostřednictvím konkrétních doporučení komisi a radě. Pan Michel by také rád zdůraznil potřebu strategicky využívat znovu usidlování, tak jak je definováno UNHCR, a cílit ho na uprchlíky, k jejich řízení se velice táhne Eh, a eh, vyměňovat informace o výsledcích eh, znovu usidlování a dát důraz na integraci znovu usídlených osob. Závěrem by pan Michel chtěl znovu poděkovat zpravodajce Malin za její zprávu a za pozitivní přístup. Děkuji. Děkuji, Cecilie. Judith z Argentíny, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, Malin Björk za zprávu. Vážíme si toho, jakým způsobem eh, paní Birk eh, se snaží o návrh, který by zůstal blízký principům UNHCR ohledně znovu usídlení, což je poměrně velký úkol vzhledem k tomu, že to, co jsme dostali od komise, se netýká ani tolik znovu usídlování jako geopolitiky, a možností navracení osob. Tady se míchají dohromady pobídky pro země, které mají vysoký počet eh, osob z třetích zemí, vysoký počet uprchlíků eh, a které s námi mají uzavírat dohody. Eh, to není program znovu usidlování. Já si myslím, že to, co navrhuje paní Björk, je hodně odlišné od návrhu komise což povede k nesmírně obtížným trialogům. Souhlasíme s tím, abychom se snažili změnit tu ideu, že um, znovu usídlených osob by nemělo být co nejvíce, ale naopak co nejméně. Tím zůstaneme blízko u kritérií UNHCR a nebudeme směšovat socioekonomické problémy s otázkami uprchlíků ve zranitelných situacích, kteří potřebují nové místo k životu. Je potřeba eh, učinit přítržte myšlence, že pokud máte nárok na znovu sjednocení rodiny, tak se to bude počítat do kvóty pro znovu usidlování. Já žasnu, že komise navrhuje, aby evropský občan, který si přivede eh, manžela nebo manželku eh, do své země, tak aby ta manželka nebo manžel se počítali do kvóty pro znovu usidlování. Tady směšujeme moje právo na rodinný život s uprchlickou otázkou. To nedělejme. Navrhujeme také rozšířit definici rodiny, která eh, má nárok na znovu usidlování. Co bych ještě chtěla dále zdůraznit? Zelení budou podporovat zpravodajku, jak jen to bude možné a budou se snažit o reálný e, evropský program znovu usídlování, který by navyšoval počet znovu usídlených což bychom neměli vůbec míchat do geopolitiky nebo nějakých dalších oblastí vyjednávání, eh, které nejsou eh, ku prospěchu eh, uprchlíkům. Uvědomujeme si, že nás čeká těžký úkol, ale budeme se snažit co nejvíce o to, abychom ho zvládli. Děkuji, Judith. A konečně pan Korrao, prosím. Tak nejprve bych chtěl poděkovat paní Björk za eh, její práci, eh, za to, že se jí podařilo dospět k velice dobrému kompromisu. ke kterému si myslím, že se můžeme všichni připojit. Nástroj na znovu sídlování uprchlíků je důležitý humanitární nástroj, ale potřebujeme bezpečný a legální přístup do Evropy pro všechny lidi, kteří o něj usilují a kteří na něj mají právo. To by mohlo zničit eh, obchodní podnikatelský model pašeráků lidí a snížil by se počet lidí, kteří umírají na mořích, aby se dostali do Evropy, kde chtějí požádat o ochranu tohle není nástroj, který by se měl používat k politickým cílům nebo k například uzavírání, dohodě, uzavírání dohody s Tureckem, což si zpravodajka velice dobře uvědomuje, že tohle musí zůstat čistě humanitárním nástrojem, který nesmí být používán k jaksi zvládání migračních toků Návrh komise jde spíše tím opačným směrem. Tady jde o počty a o hraniční kontrolu. V rámci ročního plánu eh, se komise hodlá eh, zabývat aktiv přenesené pravomoci, eh, které by tedy měly znamenat, že bude zapojen i parlament. Pokud jde o stanovení kvót, které musí členský stát naplňovat v rámci programu znovu usídlování, tak i tady by měl být parlament zapojen, protože si myslím, že bychom přitom měli eh, vycházet z počtu obyvatel, z HDP dané země, z počtu uprchlíků, kteří už v zemi přebývají pokud by členský stát dal k dispozici i více eh, míst k dispozici, než je v tom ročním plánu, tak to ne, nebude mít negativní eh, dopad. Je ale potřeba nesměšovat znovu usidlování s dalšími nástroji, jako je slučování rodin. V tom souhlasím se spravodajkou, která o tomto hovořila a také s dalšími mezinárodními nástroji a eh, evropskými nástroji, které by neměly být tedy započítávány do kvóty pro znovu usídlování. Děkuji, já si myslím, že všichni eh, chceme, aby existovala důvěryhodná eh, politika znovu usídlování, která by byla podobná těm, které jsme viděli v Kanadě, pane Diazidemero, tedy něco v malém měřítku, což by ale mělo konkrétní humanitární zaměření. Něco takového v Evropské unii zatím zkrátka nemáme a potřebujeme. A mnoho pozměňovacích návrhů jde tímto směrem. Já dám slovo ještě jednou Malin, aby shrnula, co právě vyslechla. Děkuji vám za komentáře. Děkuji stínovým zpravodajům i eh, jejich dnešním zástupcům. Myslím si, že je poměrně jasné, co tu řekl pan Diaz de Mera i další kolegové, že návrh komise se hodně, hodně daleko odchýlil od té humanitární povahy eh, stávajícího systému znovu usídlování. A myslím si, že je na nás v Evropském parlamentu, abychom to trošku vrátili zpátky do kolejí. A když říkám do kolejí, tak tím narážím na tu diskuzi se stínovými zpravodaji, které už jsme absolvovali. A sice, že chceme posílit eh, roli eh, Evropské unie v rámci stávající struktury znovu usídlování, které se řídí humanitárními potřebami. Eh, na tom musíme silně trvat a musíme si stát za svým i v trialozích. Trialogy nejsou jednoduché nikdy, protože my jsme v tomto výboru vždycky ambiciózní, a snažíme se jaksi nestrácet cíl ze zřetele na rozdíl od rady občas. Já si tedy myslím, že dospějeme k dobré zprávě, která nám uh, dá silnou pozici. Ještě k několika uh, konkrétním věcem, o kterých hovořili stínoví zpravodajové. Jak jsem už říkala, tak uh, myslím si, že obecně se shodujeme v otázce kondicionality a toho, že není přijatelná tak, jak je v návrhu komise to musíme přepracovat a musíme se také postarat o to, aby se znovu usidlování stalo i nadále legální bezpečnou cestou pro jednotlivce, kteří potřebují humanitární ochranu. Je zapotřebí tady používat ty termíny UNHCR. jak říkal pan Diaz Demera a Louis eh, Michel, tak já jsem už říkala, že se budeme muset eh, bavit o vnitřně vysídlených. Eh, doufám, že najdeme řešení, které bude ke spokojenosti všech. Já si myslím, že takové řešení najdeme, o tom budeme diskutovat na první schůzi stínových zpravodajů. A pokud jde o další připomínky kolegů ohledně počtu, tak všechny pozměňovací návrhy ohledně počtu jdou stejným směrem. Chtějí ambicioznější přístup, chtějí všeobecnější přístup Evropské unie. Za to děkuji. Nehovořila jsem konkrétně o EU e a e, O tom, toto zále, na tom záleží zejména ALDE. Ještě proskoumáme vazby eh, jednotlivých evropských institucí a zkušeností členských států tak, abychom nezdvojovali činnosti, abychom nepřidávali nějakou další vrstvu, ale spíše, abychom nejlépe využívali to, co už máme. A myslím si, že pozměňovací návrhy, které vidím před sebou, eh, toto umožní. A že ta rovnice bude nakonec poměrně jednoduchá. Děkuji. Děkuji, Malin. Já jsem velice rád, že eh, se odchýlila od návrhu komise směrem k původnímu zaměření. Děkuji tedy stínovým zpravodajům a eh, znovu se toto téma vrátí na pořad dne 10. nebo 11. června. A teď můžeme dát pauzu do 11.30, kdy začne hlasování. Prosím, připravte si eh, elektronické hlasovací karty. Budou to krátká hlasování, ale důležitá, takže prosím, nachystejte si hlasovací kartě na 11.30. colleagues, begin to take your seats. We're going to vote. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, protože začne hlasování. colleagues, if everyone... Uh, Vážení kolegové, prosím, a pokud jste připraveni, dovolte mi říci, že máme před sebou dvě hlasování. D- druhé hlasování se týká Eurodaktu. Pokud se, jste se toho někdo účastnil, tak víte, jak je to komplikované téma. Prosím, Pamatujte na to, já se budu snažit eh, celé hlasovací řízení zpomalit, aby to bylo určitě přesné. První je eh, návrh koordinátorů. Určité potíže očekáváme u obou těchto dokumentů. Máte všichni hlasovací karty? Pakliže ne, prosím, dejte mi vědět hned, protože tato hlasování mohou být docela napjatá, takže mm, musíme se postarat o maximální přesnost. Prosím, máte tady všichni hlasovací karty? Všichni? Okay, one colleague is waiting for the voting card. Ještě jeden kolega čeká na kartu. Ještě někdo potřebuje kartu? Oh, we're waiting for a person. Is she on the way? Máme ještě počkat na kolegyni? je na cestě dobře tedy. Prosím, už nikdo neodcházejte, naopak čekáme na příchozí. sorry for the delay, colleagues. I'm just check. Já se omlouvám, ale čekáme. Já se zeptám koordinátorů, zda jsou všichni připraveni. Já vím, že Tomas je vždycky připraven, ale ostatní koordinátoři... Já nechci začínat a zahajovat hlasování, aniž bych se ujistil o tom, že jsou všichni v sále. Ještě ne? Tak o to se snažím. Já se snažím zjistit, jestli můžeme začít nebo nemůžeme začít. Vážení koordinátoři, máte tady všechny své poslance? Pokud ne, ne, tady někdo říká ne, nemá. Tak v tu chvíli se tady musíme dát pauzu. Musíme počkat. Musíme počkat na všechny. Takže čekáme, než všichni dorazí. Doufejme, že to bude v horizontu několika sekund. Okay, those are not the members we were waiting for. Tak na koho ještě dalšího čekáme? Musíme se na to dívat s humorem, ano. Okay, in terms of balance, thank you, Tanya. Výborně, přichází Táňa. Trying to get some balance in this committee. Right, okay, is now... Dobře. Vážení koordinátoře, jste všichni spokojeni a jste všichni připraveni, abych mohl zahájit hlasování? EPP, dívám se vaším směrem. Kdo je váš koordinátor? je vy nejste koordinátor. Pane předsedo, já nevím, kolik lidí tady teď čeká na pár jednotlivců. Nezlobte se, ale doba hlasování nastala, měli bychom hlasovat. To přece není náš problém, když někdo není schopen přijít včas, protože si musí vypít kávičku. Uh, uh, vy nejste ani řádný člen výboru Libé, nicméně jsme si váš požadavek eh, dobře zaevidovali a vyhovíme. Můžeme tedy zahájit? Dobře. E, Tady první hlasování na žádost SAD jsem zařadil rozhodnutí koordinátorů neposlat e, dopis e, výboru pro právní záležitosti ohledně možné žaloby pro nečinnost u Evropského soudního dvora v návaznosti na usnesení. Prosím, vyslechněte toto téma. Vážení kolegové, prosím, pokud budete hlasovat pro elektronicky, znamená to, že podporujete rozhodnutí koordinátorů neodeslat dopis. Pokud budete hlasovat proti, znamená to, že chcete, aby takový dopis byl odeslán. Opakuji, pokud hlasujete pro, Znamená to, že podporujete, co rozhodne koordinátoři, jinými slovy neodeslat dopis. Pokud hlasujete proti, znamená to, že chcete tento dopis naopak odeslat. Pochopeno? Eh, zahajuji hlasování. Prosím. Hlasovali všichni? EPP hlasovalo za příliš mnoho lidí. Můžete se to prosím eh, srovnat? Už to bylo vyřešeno. Mohu tady uzavřít hlasování. A 21 pro, 33 proti. Nezdržel se nikdo. To znamená, že dopis bude odeslán. Přecházíme k tématu Eurodact. Paní Makovej je zpravodajkou. Vážení kolegové, ještě než zahájíme, tak dovolte mi několik oznámení k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Nebude to trvat dlouho. Za prvé, paní Interval předložila ústní pozměňovací návrh 235 k článku 8 odstavec 2 a chce technicky upravit svůj pozněcí návrh na kompromis číslo 7. Text byl rozeslán eh, spolu se, se s hlasovacím seznamem. Budeme tedy eh, hlasovat o tom, zda lze upravit tento pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh. Za druhé, EKR eh, e požadovalo, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích eh, pouze osobně, pouze zvednutím rukou. S tím, že ten, ta, většin, ta, v, v, ta vysoká většina jedna pětina. Budete souhlasit s tím, že kompromisy 2, 6 a 11 se budou uh, řešit jmenovitým hlasováním. Spravodajka si chce vzít slovo, ještě než zahájíme jmenovité hlasování paní Makovej. Můžeme zahájit hlasování. Já jsem jenom chtěla poděkovat všem svým stínovým zpravodajům a kolegům. Děkuji paní Makovej, takže přistoupíme k hlasování. Pozměňující návrh číslo 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mně nefunguje hlasovací zařízení. Uh, tak můžeme přistoupit k hlasování. Kompromis 18, prosím, zahajuji hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Na straně 5 zahajuji hlasování. Kompromis 1, strana 5. Já vím, že to je složité, takže já počkám. Všichni hlasovali, hla, končím tedy hlasování. Schváleno. Přijato. Kompromis číslo 7 na straně 7. Zahajuji hlasování. Je to kompromis číslo 7. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 2, 3, 5. To je ten ústní pozněcí návrh paní Intervel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2 strana 12, zahajuji hlasování. Já počkám, abyste se to našli, zahajuji tedy hlasování. Kompromis číslo 2, je to strana 12 a je to jmenovité hlasování na žádost EKR. Vážení kolegové, EKR hlasovalo za příliš mnoho. Poslanců prosím, eh, srovnejte si tedy počet hlasujících poslanců, už je to v pořádku, končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 3, Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, pozněcí návrh 200. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato Poz, pozměňovací návrh 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 202. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 205. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 206. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 207. Pozněcí návrh 207. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 208. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 209. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 210. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato eh, pozměňovací návrh 211. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 212 a 22 identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozněcí návrh 23. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh číslo 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 216. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 217. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh 222. Zahajuji hlasování. Kon, končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh číslo 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 223. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato Pozněcí návrh 224. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 225. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A pozněcí návrh 236. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato 220, 252. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 262. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh číslo 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahají hlasování. Jmenovité hlasování. Vážení kolegové, já jsem se nevšiml, že je to jmenovité hlasování takže musím zahájit znovu, protože musím podle pravidel oznámit, že jde o jmenovité hlasování na žádost EKR kompromis číslo 11. Musíme se držet pravidel tedy. Oznámení proběhlo. Eh, končím hlasování. Přijato. To jsem se zase poučil. Eh, pozměňovací návrh 239. Eh, Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto pozněcí návrh 241 a 242 identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 243. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 245. Omlouvám se, vážení kolegové, ještě pozněcí návrh 244. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvěstě 35. Eh, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 246, zahajuji hlasování. Končím hlasování. To bylo přijato. 248 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. pozněcí návrh 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 263. Eh, 263. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 265. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 266. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměcí návrh 267. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Podněcí návrh 268. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 270. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 279. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 280. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 281. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 282. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A pozněcí návrh 283. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijeto 284. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 285. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 286 padá, takže pozněcí návrh 292. zahají hlasování. Najděte se to. To je strana 26. řešíme eh, pozměnací návrh 292. Hlasovali jste všichni, já jsem ještě nehlasoval. Uzavírám tedy hlasování. Zamítnuto. 296. Eh, Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 297. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 298. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, Pozněcí návrh 299. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh číslo 300. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Pozněcí návrh 315. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 319. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto pozněcí návrh um, 324. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněcí návrh 326. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 330. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato pozněcí návrh 336 a 338, identické návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto Pozměňovací návrh 342. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? 342. Tak Budeme tedy hlasovat ještě jednou, to není problém. Znovu. Je to pozněcí návrh 342 a já zahoji hlasování. 342 Jeroen Lenars. Prosím, končím hlasování. Zamítnuto. A v tuto chvíli Vážení kolegové, budeme hlasovat o pozněcím návrhu 344. Ne? ...344? Ne? Tak to je zajímavé. Já si myslím, že 344. Well, I'm, I'm, st I'm sticking to 344. I don't know about you, but... OK, Amendment 344. Takže 344. Já hrozně nerad nesouhlasím s Žerárem, ale 344 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď 343. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 341. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď 346, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 354. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 355 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 356 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 362 zahajuji hlasování. 362. Konec hlasování. Zamítnuto. 363. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 364, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 42 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 372 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 373. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 375. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 378. Takže 378. Zahajuji hlasování. 378 kolegové. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže teď. Teď půjdeme na 48. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 380. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 50. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 51. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 53, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 54, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 395 zahajuje hlasování. Konec hlasování. Přijato. 55 zahajuje hlasování. Konec hlasování. Přijato. 407 a 408. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 412. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 413. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 56. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 419. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 422. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 424. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 425. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 426 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 429 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 435 a 436. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 57. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 437. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 438. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 440. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 441. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 442. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 445. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 446 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 58 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 447 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 448 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 449 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 450 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 451 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 59 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 60. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Body odůvodnění 62. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 69. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 70. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 79. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 84. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 16 a jmenovité hlasování. Ano, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 95 zahajuji hlasování. <clears throat> Konec hlasování. Přijato. 96. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Ne, nemáme tři Louis Michely. To ne. Takže 98, kolegové. Nemáme čas na vtípky. 98. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 99. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 101. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 9. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 107 zahajuje hlasování. Konec hlasování. Přijato. 108 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 8 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 115, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6, zahajuji hlasování. Konec hlasování. přijato. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 123. Zahajuji hlasování. 123. 123. Konec hlasování. Zamítnuto. 124 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 128 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 129 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Ne? Aha. Omlouvám se. Návrh 130. 0. 130. Zahajuji hlasování. 130. Hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato kompromis 17, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 135, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 136. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 14. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 137. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 138. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 16. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď budget 16. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď tedy k těm článkům. To byl návrh rozpočtového výboru pozměňovací návrh 16. Aha, kolegové, omlouvám se, už je mi to jasné, co se stalo. Ano, vy jste mysleli, že návrh 16 je to samé jako bač návrh 16. No, tak jenom aby to bylo jasné. Eh, nejprve pojďme udělat pozměňovací návrh 16. Takže to obojí smažeme. Takže nejprve návrh 16, nikoli v budget 16. Návrh 16. Zahajuji hlasování. Já bych řekl, že jsem to řekl naprosto jasně, ale dobře. Konec hlasování. Přijato. A teď tedy pozměňovací návrh budget 16 na straně 41. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Tak. Teď tedy budget 6. Na straně 42 zahajuji hlasování. Ano, už můžete vzdychat, hekat a jiné. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď, kolegové, závěrečné jmenovité hlasování. Dvě hlasování. Takže jmenovitá, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. přijato, 35 pro 10 proti 8 se zdrželo. A teď eh, rozhodnutí o zahájení vyjednávání. Složení jednacího týmu zahajuje hlasování. Konec hlasování. Ne. Kolegové, buďte tak laskaví, odhlasujte, neutíkejte. Konec hlasování. Ještě ne, protože lidé eh, vytahují kartičky. Počkejte ještě chvíli. Konec hlasování. 36 pro 8 proti 7 se zdrželo. Blahopřeji paní Makovej, paní zpravodajce. Děkuji vám, kolegové, za trpělivost při dlouhém hlasování. A tím končím eh, hlasování.